Nyní se již těšíme na paní Muscardini. Přichází ke své zprávě boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů praktikovaném v EU. Prosím, paní Muscardini, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je naprosto správné, že zde máme v naší rozpravě i pana komisaře Michela. Jak víme, pan Michel se velice zajímá o lidská práva a také o tragédie, které ke kterým stále znovu dochází v Africe. Přítomnost pana Mešela mě naplňuje nadějí, že Evropská komise se bude specificky zabývat tímto tématem, které dnes eh, se netýká pouze 28 afrických států a také různých zemích na středním východě, ale také všech dalších zemí, a to i evropských. Problém stále narůstá a to i v rámci uvnitř Evropské unie. V posledních letech přišlo do Evropské unie celé množství přistěhovalců a tito přistěhovalci přinesli tuto tragédii i právě do členských zemí Evropské unie. Desetitisíce malých mladých dívek a dost, dorůstajících dívek je stále podrobeno nebezpečí, že se mohou stát obětí strašlivých praktik, při kterých eh, dojde k jejich fyzickému nezvratnému zmrzačení. Samozřejmě jsou tímto procesem také velice psych, poskoženy i z psychické stránky. Evropský parlament se opakovaně vyjádřil k této otázce a pomocí programu DAFNE otevřel 14 projektů pro boji proti zmrzačování a také financoval, tak nyní se znovu musíme zabývat tímto tématem. Protože tento problém se bohužel nezmenšil, naopak je stále naléhavější. Musíme se snažit být ještě více efektivnější v rámci prevence tohoto fenoménu, a to pomocí kulturních osvětových kampaní pro, zemi, které se, pro ženy, které se přistěhují, ale také pro jejich muže, pro jejich manžely. Všichni musí vědět, že tyto kmenové rituály nemají co dočinění, nic dočinění s náboženství, že nepřispívají k integraci a nejsou také nepřipravují žádné dobré řešení do budoucnosti těchto mladých dívek. Pomysleme na mladé dívky, které navštěvují školy v Belgii, ve Francii či v Itálii a které, když eh, si najdou kamarádky eh, z těchto zemích, jsou najednou vytrženi z normality a jsou vystaveni této strašlivé tragédii, která je poznamenána celý další život. Tyto mladé dívky nejsou pouze traumatizovány celoživotně, ale nemohou také navazovat eh, normální vztahy k ostatním osobám, cítí se jinak, cítí se méně cené. My nechceme, ale eh, lidé, lidé kteří by se cítili méně ceně, chceme mít i, um, občany, kteří se budou cítit společnými evropskými občany nezávisle na jejich kulturním zázemí či náboženství. A proto bych, eh, pane komisaři, chtěla Eh, poděkovat všem kolegům, kteří mě podpořili ve výboru při zpracovávání této zprávy. Na evropské úrovni si přejeme harmonizaci právních předpisů pro všechny evropské země, která by postihovala, právně postihovala všechny nomřačený žen. Nechceme žádné opatření, které by to pouze zmírňovala. My chceme totální zákaz těchto postupů. Chceme vést rozumné preventivní kampaně a chceme trestně postihovat všechny, které chtějí mrzačit mladé dívky, které je chtějí vehnat do této strašné spirály zoufalství a sociálního vyloučení. Mrzačení ženských pohlavních orgánů má velice různé podoby. A já si myslím, že Evropa zde musí splnit své povinnost, svázat síly všech tří institucí a udělat vše proto, aby bylo vymíceno toto strašné mrzačení ženských pohlavních orgánů. Děkuji, slovo má pan Michel. Děkuji. Chci poděkovat eh, jménem komise, ale také svým eh, vlastním jménem za toto vystoupení, protože si myslím, že upozorňujete na obrovské drama eh, velkého množství lidí. Chci poděkovat paní Muskardeny za vynikající zprávu v této velice důležité věci v boji proti zmrzačování ehm, pohlavních orgánů žen. Komise zcela jasně řekla, že v Evropské unii, stejně tak jako v třetích zemích, je zcela eh, nepřijatelné pokračovat v těchto tradičních eh, postupech, které tak velice eh, postihují ženy a dívenky a narušují jejich fyzickou integritu. Naprosto souhlasím s touto zprávou a myslím, že všechny členské státy EU by měly přijmout opatření, já bych dokonce řekl mnohem silnější opatření než do posud, protože je naprosto nepředstavitelné, že to stále ještě existuje v rámci EU. Čili přijmout postupy a opatření, aby se jak v EU, tak i v třetích zemích takovéto postupy zarazily. A to v rámci také politiky spolupráce s dalšími partnerskými třetími zeměmi. Musíme zaujímat takovéto pozice. Myslím, že například ve všech politických eh, postupech dialogu, který vedeme s rozvojovými zeměmi, mohu vás eh, ujistit, že pokaždé je to na pořadu jednání. Například velmi nedávno eh, prezident Burkiny Faso mě zatelefonoval a říkal, že se připravuje v Burkina Faso přijmout zákon, který zakazuje tyto postupy. To je eh, věc, která není úplně samozřejmá a je to úžasné, že v této zemi, kde se takováto velice citlivá otázka eh, mm, řeší zákonem, to je velice dobře. Komise také eh, pravidelně podporuje v Evropě i v třetích zemích projekty, které mají za cíl provádět prevenci, zabraňovat takovému eh, pohlavnímu mrzačení žen. A to v rámci například programu DAFNE 3, eh, kde máme také podporu evropských nevládních organizací a také eh, cel podporu regionálních či místních organizací, eh, které bojují za pohlavní rovnoprávnost žen. To už bylo řečeno, je to financování z prostředků specificky věnovaných na tento projekt. Projekt DAFNE umožňuje komunitární projekty, vzdělávací eh, projekty, zvyšování povědomí, eh, propagandy, rozvíjení mm, nejrůznějších eh, ověřených postupů a také zvyšování povědomí politiku. My si uvědomujeme, že v EU bude zapotřebí i nadále věnovat této otázce pozornost, bude zapotřebí pomáhat obětem těchto postupů, ale také v oblasti asilové a přistěhovalecké politiky a také v oblasti justice. Bude třeba se této otázce věnovat. Já eh, za sebe osobně vzdálím se tady o textu. Mohu říct, že jsem opravdu šokován, že je tady taková určitá zbabilost našich vlád a možná také některých politiků, kteří eh, prostě říkají, to je přece součástí určité kultury a proto není možné eh, se tomu snažit zabránit. A tady já se omlouvám, ale musím to říct. Lidé, kteří přijdou k nám a chtějí u nás žít, musí respektovat pravidla, která jsou tady. Není možné přece mít dvourychlostní justici. To přece nemá nic společného eh, se schopností Evropské unie přijímat přistěhovalce. Já vám chci říci, že já opravdu jsem pohoršen, že v některých případech, eh, kdy došlo k odhalení takových případech, se ovšem argumentovalo eh, nutností respektovat kulturu přistěhovalce a bylo odmítáno eh, postihnout takovéto konání. Uvnitř EU přece je třeba vést jednoznačný politický diskurs a říci, že je třeba říci, naše ústava vypadá tak a tak, naše pravidla vypadají tak a tak, naše, lidská, naše lidské hodnoty vypadají tak a tak. To, jestli nechcete respektovat, tak jste mimo zákon. A jakmile jste mimo zákon, je třeba vás eh, sankcionovat. Tak to tady je taková odbočka tady od textu, který mám připravený, ale chci eh, skutečně říci, že mám plné pochopení pro eh, vaše rozhořčení. Komise tedy aplikuje tři politiky vůči třetím zemím, aby bylo možné bojovat proti mrzačení žen žen. Je tady otázka eh, osvobození žen, otázka práv žen na zdraví, otázka vedení strategického mm, dialogu s partnerskými vládami. Za druhé, eh, komise podporuje eh, veškerý lobbying a veškeré akce vedené na národní úrovni, stejně tak jako vypracovávání vhodných národních politik na ochranu práv žen a zakázání veškerých takových škodlivých postupů. A za třetí, komise podporuje iniciativy, které podporují podporují eh, schopnost, akceschopnost politiků při vedení eh, kampaní na eh, zvýšení povědomí v této věci, například program Hákský umožňuje také celou řadu iniciativ až do roku 2010 vedené v oblasti justice, práva a bezpečnosti. V období 2010 až 2014 ve sdělení z roku 2009 je potvrzeno, že tento program bude klást důraz na ochranu základních práv a ochranu obětí, eh, včetně ochrany práv žen. Eh, komise ještě nevypracovala specifickou strategii boje proti mm, pohlavnímu mrzačení žen, ale my jsme připraveni nadále vést systematické eh, úsilí v této oblasti, a to jak uvnitř EU, tak mimo EU. E Děkuji, konání hlasování se bude konat zítra. Dostáváme se k poslední zprávě na našem pořadu jednání. A to je zpráva Vasco Grasa Moura, mnohojazyčnost, výhoda pro Evropu i společný závazek. Prosím, uděluj slovo zpravodajovi.